Good afternoon and thank you very much. This next item on this afternoon's agenda, or the first item on this afternoon's agenda, is the public hearing. Dobrý den, milí kolegové, spustíme se tady do práce. Máme před sebou veřejné slyšení strategie pro jednotný trh. S pravodajkou je kolegyně Lara Komi. Can I welcome all of our panelists and those who are Přivítám naši panelisty, vítám všechny, kdo sledují naše jednání online. Je to velice důležitá záležitost pro nás, protože my bychom rádi, aby jednotný trh fungoval dobře. Dobře jak pro sféru biznisu, tak i pro spotřebitele. Komise přišla se svou vlastní zprávou již v říjnu, kde se upgradeoval jednotný trh víc příležitostí pro lidi i pro biznis. Slovo dám kolegyně Komi, pokud si to přeje. A pak máme patero řečníků, pan Luke Hendricks se bude věnovat cenové politice, který zastupuje malé střední podniky, pan Christian Prince, který vede v Unileveru externí aktivity. Děkuji vám, že jste přišel. Lepach eh, ještě tu není, ale přijde brzo, je se ze společnosti zástoupení spotřebitelů Janina Makric a Severin Picard eh, z EGUC, právní poradce. Tak nejdřív dám slovo kolegyni Laře Komi, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit stručně. Jde mi o to vyslechnout si různé názory a příspěvky našich řečníků. To je cílem našeho slyšení. Nejdříve bych chtěla velice poděkovat předsednictví a také výboru IMCO za účast na tomto slyšení a samozřejmě v první řadě našim hostům, našim přednášejícím. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste zavítali sem mezi nás a těším se na informace od vás, které budou jistě velice cené. Takže jako první má slovo Luke Hendricks z UEA MPE. Děkuji, děkuji za pozvání. Abych se držel časového rámce, tak se budu držet svých poznámek. Začnu kontroverzním tématem kolaborativní ekonomika. Soukromé osoby mohou poskytovat služby v oblasti pohostinství, pokud tato aktivita uh, se stane zdrojem pravidelného příjmu, tak pak už to bude komerční aktivita a proto pro ně platí veškeré regulace. Tedy regulační rámec tady již je a měli by ho všichni komerční poskytovatelé respektovat, ti, kteří poskytují služby za úplatu pravidelně. Také bychom se nejen měli snažit odstratit bariéry pro všechny podnikatele. Opravdu co potřebují naše malé střední podniky, je prostředí, kde budou věci fungovat, kde eh, bude přijatá legislativa, která bude odpovídat charakteru malých a středních podniků. Mělo by se to všechno zjednodušit a měla by být legislativa přiměřená a to jenom tehdy, pokud je to opravdu nutné. Ale to není nutně otázka méně regulace, ale lepší regulace, právní úprava. Administrativní procedury a bariéry pro podnikatele jsou překážkou. Jde tedy o nejrůznější oddělování povolení, což má negativní dopady třeba na konkurenceschopnost malých podniků. Jde o to, že všichni by měli fungovat na principech v směrnice o službách, tak již, jak je schválena, a to v rozumném časovém rámci. Uh, nereakce včas znamená, by měla znamenat povolení, schválení, startupy, přístup k informacím, přístup k financím, lepší informace pro startupy, přiměřenějším způsobem prostřednictvím organizací malých středních podniků by mělo být cílem nové strategie. Unijní instituce poskytují online informace o jednotném trhu, ale způsob, jakým je to prezentováno, je někdy zmatečný. Je to složité hlavně pro začínající podnikatele, aby našli relevantní informace. Zastupující organizace malých a středních podniků by měly poskytovat informace od komise, protože jsou blízko svým členům. Jde o to, aby se to stalo součástí směrnice. Je třeba poskytovat informace o všech důležitých aspektech směrnice o službách. Pak je důležité poskytovat informace alespoň anglicky, navíc k národnímu jazyku. Většina startupů nechce být eh, zahraničně aktivní, protože se soustředí na místní a regionální trhy, proto by měli mít mimořádný přístup v oblasti, kde je to pro ně nejdůležitější financování původních investic. Startup potřebuje širokopásmové možnosti financování, alternativy financování, tak aby to přispívalo konkurenceschopnosti pozdní plavby 10 tisíc pracovních míst zanikne každý rok, protože se neplatí včas. Směrnice by měla být zostřena tak, aby veřejné úřady třeba nemohly neplatit včas. Některé velké firmy mají nepřijatelné platební lhuty pro platbu malým a středním podnikům mezi 90 a 120 dny. Co se týká insolvence, tak tady je potřeba mít efektivnější procedury. Pro malé a střední podniky je důležité, aby procedurální náklady byly co nejnižší a aby nebyly stigmatizovány. Je důležité umožnit těm, kdo začínají po druhé, podporu. Jde o to, aby měli možnost informa- získat informace o osvědčené praxi. Po vlastníku, po té, co dojde k u vlastníka k bankrotu, je důležité eh, umožnit mu druhý start včas. Jde o to, aby se nedostávaly malé a střední podniky do chudoby. Řemeslnické malé podniky zcela podporují otevřený trh v rámci Evropské unie. Je třeba odstranit jakékoliv bariéry a je třeba, aby mikropodniky a OSVČ měly lepší přístup na trh. Je třeba odmítnout jakékoliv nové bariéry na trhu. Proto navrhujeme následující přístup, kde bude podporován volný pohyb osob na pracovním trhu tím, že se budou uznávat profesní kvalifikace. To zaručí vysokou kvalitu služeb a udržitelnost podnikatelských aktivit a bude to mít pozitivní dopad i na učně. Směrnici je třeba plně transponovat ve všech členských státech, tak aby se respektovaly národní specifika. Je třeba zaručit spravedlivou konkurenci a celoevropské nástroje v případě porušování práva. Stejně tak všechny služby by měly být zahrnuty do rozsahu onoho one-stop shop pro DPH. Jde o to, aby všichni mohli deklarovat DPH ve své zemi jednoduchým způsobem. Je důležité, aby se to všechno pohybovalo v rámci rozšířené spolupráce. Je třeba mít stejné podmínky je třeba implementovat legislativu včas a prosazovat ve všech členských státech. Je třeba, aby se komise více snažila, aby potírala deformování konkurence, což často má negativní vliv. Co se týká geoblockingu, tak tam není potřeba žádná další legislativa. Všichni musí mít svobodu, aby uzavírali smlouvy, jak si přejí. Nejsou důvody pro blokování přeshraničních obchodů, rozhodně nejsou eh, právní důvody Geoblocking je problém, protože to by omezovalo smluvní svobodu v podnikatelské sféře. Děkuji. Mám pocit, že, eh, nebo zní to, jako kdybyste chtěl vidět eh, seznam pozměňovacích návrhů. Rozšířili jsme nebo prodloužili jsme lhůtu pro pozměňovací návrhy až do pátku. Je to tak v pořádku? Odpovídá to? Ne, do čtvrtka. Tam uh, je problém s řečníky, protože řečníci hovoří velmi rychle. Ano, já jsem byla požádána, aby jsem uh, uh, brzdila řečníky. Uh, aby to bylo možné tlumočit. A teď tady máme šéfa ESVČ. Máte slovo, tedy příslušného oddělení. Děkuji za to, že jste Unilever eh, přizvali k této důležité akce. Eh, my máme asi 2 miliony spotřebitelů, zákazníků v eh, mnoha zemích Jednotný trh je velmi komplexní a i jednotný trh pro zboží, to byste mohli označit za určité DNA Evropské unie. Mnoho společností ovšem naráží na překážky na trhu a to ne kvůli nedostatku legislativy. Někdy to může být výsledek různé interpretace a prosazování ze strany členských států, které různě přistupují k AKI. Uvedu příklady. Existuje celá řada výkladů mezi členskými státy, jaké znění je možné použít, pokud jde o tvrzení u potravin, pokud je třeba o přirozený původ, přírodní původ. E, týká se to třeba i e, zobrazení složek potravin a týká se to i některých maximálních hodnot, jakým způsobem e, to uvádět a tak dále. Vypadá to jako technické záležitosti, ale je to různý výklad a my tady vlastně máme harmonizovaný právní rámec pro všechny tyto věci a každý drobný technický rozdíl ten potom působí v celém dodavatelském řetězci. To znamená, že musíte přizpůsobit produkci, dopravu, ukládání, tedy skladování, pardon. A mnohé z těchto překážek přetrvávají již dlouhá léta. Průmysl eh, i Unilever se obrací se svými stížnostmi na Evropskou komisi. Tyto problémy velmi často nejsou politické, jsou spíše technické eh, provahy a měly by to eh, zejména řešit eh, tedy členské státy. Systém Solvit je proto velmi užitečný, je to dobré pro ty formální kroky, jak řešit tyto záležitosti. Ovšem průmysl se málo kdy pouští touto cestou. Evropská komise informovala o tom, že v systému eh, Solvit je přes 2000 případů ročně, ale pouze 150, asi 6,5 je ze strany eh, průmyslu, zbytek je od občanů. Je dobré, že občané se obrací na Solvit, ale my bychom teď měli zapracovat na tom, aby Solvit byl eh, i cestou pro průmysl. Můžeme toho dosáhnout nejrůznějšími způsoby a e, na e, setkání různých útvarů Solvit v Lisabonu v září minulého roku e, vyplynuly různé věci. A to, že Eh, na interním trhu, pokud je o služby, tak by se mělo zdůraznit, že Solvit je nejlepším nástrojem eh, pro vnitřní trh a řešení jeho problémů. Mělo by se také zdůraznit, že Solvit zapadá do širšího rámce formálnějších způsobů stížností eh, a Solvit je vlastně určitým pilotním eh, krokem k řešení otázek vnitřního trhu. Měly by se řešit i techničtější záležitosti, jako třeba označování produktů, to už jsem zmínil. Eh, je to ale samotný začátek celého procesu, není to něco ojedinělého, ojedinělého. je to začátek eh, komplexního procesu. Členské státy by měly zajistit dostatečné zdroje pro jednotky souvitu, ale eh, také i týmy ze strany centrální vlády, na ministerstvech by se mělo lépe spolupracovat, různé úrovně zprávy by v členských státech měly lépe spolupracovat. Evropská komise eh, by měla v rané fázi eh, procesu Solvit eh, být určitým prostředníkem pro vyjednávání, tak aby se zvýšil úspěch těchto postupů. To samozřejmě nevyřeší všechno, ale vytvoří to eh, ten tak potřebný přístup ze spoda nahoru, tak aby se eh, tedy eh, ostatní občané a ostatní strany mohly každodenně takto obracet na vid a měla by to být také určitá inspirace ehm, i pro třeba formálnější postup. Je to fantastická platforma, přes kterou lze tyto věci zahájit. Děkuji dobře, teď eh, tedy eh, další řečník z perspektivy spotřebitelů. Eh, jsou tady slajdy a my bychom si asi měli zhasnout světlo. Is that okay? Thank you. Je to tak v pořádku, vyhovuje vám to dobře. Okay, well, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, děkuji, že jste mě pozvali, abych prezentovala něco z pohledu spotřebitelských organizací. Možná bych předeslala, že v té strategii pro jednotný trh není téměř nic, s čím bychom nesouhlasili principiálně, ale samozřejmě bychom řekli, že se to nesoustředí dostatečně na spotřebitele a na potřebu zvýšit uh, jejich práva a komfort. Z 22 iniciativ, které jsou vyčísleny v seznamu té strategii, je jenom jedna, která se týká přesně pohody a komfortu spotřebitelů. A tím se dostávám přímo ke své prezentaci, protože Abych byla spravedlivá, tak jsou v podstatě dvě strategie jednotného trhu. Za prvé strategie jednotného digitálního trhu, což souvisí s velkou ochranou, rozšířením ochrany spotřebitele. Pak strategie pro jednotný trh a chci říct, že je naprosto nutné kombinovat tyto dvě strategie, abychom získali celkový pohled na věc. Měli bychom se také vyhnout tomu, že nakonec budou dva různé režimy, jak to bude zprávy spotřebiteli, co se týká online a offline trhu. Měli jsme tady nedávné návrhy od Evropské komise týkající se na nákupu online movitých, movitého zboží a tam byla různá práva podle toho, zda nakupují zákazníci online anebo v kamenném obchodě. To znamená, že spotřebitelé v některé zemi na tom budou lépe, když budou nakupovat jenom online a jinde zase lépe, když budou nakupovat v kamenných obchodech, když nakupují zboží. Tomu bychom se opravdu chtěli vyhnout a chceme zdůraznit, že je velice důležité mít tady koherentní přístup. Co je důležité v té strategii pro spotřebitele, tam je jedna zásadní iniciativa pro nás a sice komise se odstranit geoblocking, to podporujeme ze všech sil. K tomu se ještě dostanu. A co je dál velice důležité pro spotřebitele, musí mít spolehlivé zprostředkovatele. Spotřebitelé stále více závisí při rozhodování o nákupu na radách a informacích, které získají třeba z nejrůznějších srovnávacích uh, zdrojů. Zcela zjevně je tady ten prvek kolaborativní ekonomiky ve strategii jednotného trhu. A potřebujeme se na to podívat. Ve srovnání chci říct, že komise čtyři roky spolupracuje s účastníky eh, na tom, co se týká spravedlivého přístupu, ale bohužel v této strategii o tom již není ani zmínky. Co je zásadní pro spotřebitele v jednotném trhu, tak bych řekla, je skutečný nedostatek strategických prvků v dokumentu komise, iniciativa ELEX týkající se regresu a prosazování silnější práva spotřebitelů jsou skutečnou prioritou a vidíme v jednotném digitálním trhu ještě review eh, nařízení CPC, tedy spolupráce národních orgánů. To je velice důležitá iniciativa, jak pro digitální, tak pro jednotný trh. Konstatujeme, že v jednotném trhu koncept národního prosazování práva často je zastaralý. Inovace jsou globální nebo alespoň celo, celoevropské. Tady je opravdu nutné zahrnout všechny účastníky do prosazování. Už dlouho voláme po lepší spolupráci mezi úřady a uh, organizacemi spotřebitelů. Chci zdůraznit, že vidíme, že právo hospodářské soutěže je důležité. Prosazování tohoto práva je zásadní pro fungující jednotný trh. V tomto kontextu tedy vítáme eh, průzkum v sektoru e-commerce, který provedla komise. A teď eh, ještě bezpečnost a kontrola výrobků to v tuto chvíli v radě se zastavilo. Na druhé straně je tady opravdu potřeba zvýšit ochranu spotřebitelů před nebezpečnými produkty. Takže pokud máme pocit, že legislativní iniciativy se zadrhly, tak by byl na čase plán B. Je třeba, aby komise se do toho vložila a možná by bylo dobře, aby paní Komi v návrhu své zprávy k tomu také vyzvala. Řekla jsem, že je tady jedna iniciativa, která míří přímo na spotřebitele a to je ta strategie o geoblockingu a k tomu bych řekla pár věcí, protože je to pro nás důležité. Pro nás to nejenom je důležité, aby z toho mohli profitovat spotřebitelé prakticky, ale je to důležité i z koncepčního pohledu, protože to je druhá strana těch základních svobod jednotného trhu, to znamená svoboda obchodníků, která už existuje, o kterou se opírá jednotný trh, musí být doplněna i právy spotřebitelů k přístupu na trh bez jakékoliv eh, jakéhokoliv znevýhodnění způsobeného třeba místem bydliště. Geoblocking spočívá v tom, že 80 spotřebitelů, kteří se účastnili těchto aktivit, zažili geoblocking a jsou velice pro, aby se ta situace zásadně zlepšila. Geoblocking, to jsou často jednostranná rozhodnutí firm, jsou různé kompetenční dohody, konkurenční dohody, rozdělení teritorií. To jsou problémy, které by se daly vyřešit. Hodně se tam objevuje národní protekcionismus. Je tedy jasné, že musíme mít eh, obrázek, jasný obrázek o tom, jak se situace má, protože spotřebitelé jsou potom často frustrováni, když nevědí, proč jim to obchodník přes hranice nechce prodat. A eh, směrnice o službách eh, vlastně už předpokládá antidiskriminační pravidla, není vybavená nástroji k prosazování a Teď se pokusím přeskočit na další folii. My si myslíme, že komise má pravdu, když chce přijít s novým legislativním nástrojem a to by měla být kombinace různých opatření. Jako celkový balíček měl by tam být černý seznam neoprávněných praktik, více transparence pro spotřebitele o tom, co mohou odmítnout, monitoring a zodpovědnost národních úřadů, sankce a prosazování AKY v této oblasti. A poslední folie se týká další iniciativy, která je spojená s tím, co spotřebitelé také očekávají, a to je kolaborativní ekonomika. Předběžná analýza v této oblasti ukázala, že je tady velký potenciál pro spotřebitele, ale zároveň je tady mnoho výzev, s nimiž se potýkáme. Rádi bychom viděli politiku, která by skutečně podporovala inovativní modely spotřeby, ale je důležité, aby tyhle služby byly poskytovány za spravedlivých a férových podmínek. A je třeba vyjasnit, že prádlo, právo, které platí pro spotřebitele, máme spoustu práva. Jak se tedy bude to právo aplikovat? To je klíčová otázka. Potřebujeme mít v tom jasno, potřebujeme zvyšovat povědomí na straně spotřebitelů i na straně obchodníků o tom, jaké jsou výhody této sdílené ekonomiky. Děkuji vám za pozornost. You your... Děkuji. Děkujeme za vaši prezentaci a omlouvám se za to světlo. Um, příště se na to dáme pozor. A z pohledu profesionálu tady máme paní Makijevic z Europcar. Děkuji a děkuji Imko za pozvání. Eurocaders zastupuje 7 milionů eh, zaměstnanců a manažerů v Evropě a dotýk, jednotná eh, strategie pro trh se dotýká mnoha zaměstnanců a eh, také jejich pohybu napříč hranicemi. Perspektiva zaměstnanců v tomto pohledu se může dotýkat mnohých témat. Já zmíním některá. Dochází eh, tedy eh, k digitalizaci eh, IPA, IPR. My se zamě... Tady vznikají nové inovace, nové pracovní příležitosti, to je něco, co my velmi podporujeme, ale strategie uh, postrádá analýzu toho, jak pracovní trh a pracovní podmínky jsou ovlivněny digitalizací. Mění to náš způsob práce, to, jak fungují podniky, jakým způsobem probíhá spotřeba a dotýká se to mnoho částí společnosti. Je to obrovský přechod na trhu práce. Je potřeba, aby docházelo k rekvalifikaci a novému školení pro eh, zaměstnance. Digitalizace hraje velmi důležitou úlohu pro zaměstnance a manažery. Práce není omezená na určitou dobu nebo prostor, protože můžete žít a pracovat v nejrůznějších zemích eh, současně. A jsou tady také otázky eh, zdanění, sociálního zabezpečení, pracovního práva, různých postupů, registrace a tak dále, které vstupují do hry a je nevyhnutelné, aby kolaborativní eh, ekonomika eh, byla na vzestupu. Stále roste počet platform online ke sdílení znalostí a vlastně pro zaměstnance, aby sdíleli své poznatky. Má to pomoci nezaměstnaným, eh, aby se zapojili do různých projektů. Je ovšem nezbytné řešit problémy, které souvisí s ochranou zaměstnanců a to co nejdříve, protože si samozřejmě nepřejeme, aby tady ta situace byla pro zaměstnance nejistá. Tím, jak roste kolaborativní ekonomika, podmínky pro pracující mm, musíme sledovat velice pečlivě, je bez ohledu na to, zda se jedná o podnikatele nebo o zaměstnance společnosti. Stírá se hranice mezi tím, zda jste zaměstnancem nebo sobou na volné noze. Ono je obtížné stanovit, kdo vlastně nese zodpovědnost. Tady je důležité diskutovat o těchto věcech na evropské úrovni a konzultovat také sociální partnery při hodnocení potenciálních rizik a výzev. Pokud jde o strategii pro jednotný trh, Evropská komise vyzývá k revizi regulovaných profesí. Pět tisíc regulovaných profesí existuje v Evropské unii a proto je potřeba nově zhodnotit celou situaci a zvážit, zda někde nedochází k nadměrné regulaci a jestli to nezastarává. Je to důležité pro volný pohyb zaměstnanců. Je to také překážka pro to, když lidé poté, co studovali v zahraničí, Eh, se chtějí vrátit domů, protože oni třeba mají nějakou kvalifikaci, který, kterou jejich národní systém neuznává. Některé citlivé profese ovšem musí být i nadále regulovány a musíme tady dobře vyvážit eh, volný pohyb služeb, eh, rozumných kvalifikací a vysokých standardů. Deregulovat profese, eh, to je něco, co by nemělo ohrozit bezpečnostní normy. Je to velice citlivý úkol, náročný úkol zhodnotit, které z profese je potřeba eh, regulovat méně a které musí být regulovány i nadále. Eh, Příslušná směrnice zavedla evropskou profesionální kartu nebo kartu evropského zaměstnance. Ta karta je již k dispozici. Možná, že to bude dobrý nástroj pro některé profese, usnadní to jejich volný pohyb ale karta jako taková by neměla vytvářet rozkol na pracovním trhu, rozdíl mezi těmi, kdo tu kartu mají a kdo ne. Myslíme si, že by to mělo být spojeno s evropským rámcem pro kvalifikace a zahrnovat další vzdělávání a školení v soukromém i veřejném, tedy profesním životě a je pro nás nesmírně důležité, aby členské státy začaly uznávat dovednosti a kvalifikace a implementovaly evropskou eh, kvalifikační eh, síť, tedy rámec. Je tady také iniciativa k modernizaci eh, rámců pro duševní vlastnictví. Vysoce kvalifikovaní experti přispívají aktivně eh, k výzkumu a eh, inovacím během svého pracovního života a v posledních letech eh, se usilovalo v oblasti kreativní práce vlastně podporovat jistá práva některých profesí, například učitelé, je potřeba to chránit, protože třeba učitelé a právníci a další eh, ty čelí velkým problémům, velkému tlaku, je tady snaha okleštit jejich práva. Eh, výzkumníci musí být lépe informováni o svých právech v případě, že se rozhodnou eh, tvořit startupy, nesmí docházet k porušování práv lidských strojů. Tady by měly být určité pobídky a ocenění práce. Musí tady být právní ochrana a také ekonomická kompenzace. Za tím účelem je důležité kvalifikovat uh, duševní vlastnictví a komu vlastně náleží. Jednotný trh se samozřejmě rychle mění a mnohé profese přichází o pracovní místa a jinde zase vznikají nová pracovní místa. Nová pracovní místa si budou žádat nové kvalifikace. Děkuji. Thank you. And now... Děkuji. Severin Pikár bude hovořit jménem EGUC. Děkuji paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Hovořím jménem ETUC, odborové organizace, která zastupuje 90 odborových svazů a miliony, desítky milionů lidí v Evropě. Trh je dobrý služebník, ale špatný pán. Pro ETUC trh je prostředkem, nikoli v cílem prostředkem k vytvoření pracovních míst, ne jakých kvalitních pracovních míst s důstojnými podmínkami. Mobilita není pro nás cílem sama o sobě, hlavně ne, když jménem svobody pohybu se deregulují pracovní podmínky a zhoršují. Omezím se na pět hlavních bodů. Bod číslo jedna. Kolaborativní ekonomika. Tady se mohu odvolat na to, co právě tu zaznělo. V sdělení komise obáváme se, že není dostatečně věnována pozornost právě sektoru zaměstnanosti. Vzniká tady jisté právní vákuum a to je pro nás znepokojivé, že ochrana pracovního práva a režim bezpečnosti v práci se mnoha lidí netýká. To znamená, my doufáme, že výbor, tento výbor by se tím mohl zajím, zabývat. Druhý bod. Právo společnosti. Komise má pocit, že regulace je hlavní překážkou v práci malých a středních podniků a startupů, ale co komise nedělá, je reakce na neférové podmínky a cenový, a pardon, mzdový dumping jako problém pro malé a střední podniky. Férová pravidla hry eh, by měla být základem, protože z toho by se odvíjela dobrá kvalita pracovních míst. Dovolte, abych zdůraznila třeba ty letterbox companies. To jsou ty firmy, v které mají jenom jednu schránku. To jsou firmy, které využívají výhod jednotného trhu, mají, nemají v podstatě žádné substanciální aktivity, jenom tu schránku. Důvodem je, že pak se minimalizuje jejich právní odpovědnost, minimalizují se daně, minimalizují se příspěvky na systém sociálního zabezpečení. ETUC není vůbec schopná přesně pak zjistit, co se týká za tou konstrukcí této firmy. A vidíme, že dochází k vykořišťování zaměstnanců, extrémní vykořišťování zaměstnanců. Pracovní podmínky v těchto firmách jsou kolikrát na hraně ilegality. Doufáme, že tento výbor by mohl naléhavě využít komise, aby v této oblasti začala agovat. Například jde o princip síla firmy. Tady si myslíme, že je třeba se tomu věnovat. To se týká i přeshraničního rozdělení. Myslím si, že z tohoto pohledu, z pohledu malých a středních podniků, je třeba o tom diskutovat. Bod číslo 3. Insolvence. Komise se opírá o to, čemu se říká teorie druhé šance. Je třeba mít snažší přístup k bankrotu a obrátit list a znovu začít. Ale zneužívání bankrotu musí být vyhodnocováno a to velmi pečlivě. Insolvence, insolvence nechá zaměstnance a věřitele v podstatě měsíce bez peněz, bez vyplacených mest. To je další aspekt těchto firm v poštovní schránce. Proč je tak, tak složité eh, bojovat proti těmto aktivitám, když takovéto firmy mají pocit, že se k ním právo blíží, tak prostě zmizí, zkrachují. A důvod je v tom, že se někde objeví v jiné právní formě pod jiným názvem, ale prakticky se stejnou aktivitou. Tedy ano, reformovat insolvenční prádlo, právo, ale neumožňovat nelegální nebo nemravné aktivity. Services passport, tedy dokument o službách, taková legitimace, myslím, že to je velice důležité pro sociální partnery, hlavně ve stavebnictví. Sociální partneři mohou být zahrnuti do diskusí, protože přece jenom oni asi nejlíp vědí, jak jejich odvětví funguje máme často informace o tom, jak tento eh, dokument v praxi funguje. Já to chápu však tak, že obě strany rozhodně na straně odborů to tak je. Máme velké obavy o tom, že by se mohl vrátit ten princip back to back door. Je jasné, že tady je určitá nekonsistentnost mezi oznámeným eh, zájmem eh, a tím, jak se to vyvíjí ta směrnice vlastně umožňuje hostitelskému členskému státu, aby poskytovateli služeb poskytují možnost, aby notifikoval o situaci. Musím tady zdůraznit, že konzistentnost, konzistentnost různých nástrojů Evropské unie je strašně důležitá. Dále veřejné zakázky. Pátý a poslední bod. Komise navrhuje uh, aby veřejné orgány měly mm, zájem o tom implementovat právo správně. Dobrá myšlenka, ale to práce, kterou odvedl tento výbor v oblasti revize veřejných zakázek, mm, se v podstatě nějak minulo za sociální klauzulí. Tato klauzule míří na to, aby byly respektovány Eh, pracovní podmínky na pracovišti. V podstatě jde o to, aby ty procesy byly sociálnější. My tedy doufáme, že úřady si budou vědomy této možnosti a že komise aktivně je bude mít k tomu, aby tu možnost také využívali. Tady skončím. Uvidíte, že jsme vypracovali poměrně kritickou analýzu k přístupu komise, ale zároveň je ta analýza konstruktivní. Je tady celá řada návrhů. Jednotný trh může být i spravedlivý pro konkurenci a Doufáme, že budeme ku pomoci v budoucích diskusích, protože prosazování práva je pro nás důležité. Je lepší mít dobré právo než žádné právo. Děkuji. Teď máme několik minut na otázky v rámci prvního kola eh, řečníků. Nejprve začneme Larou Komi a potom si uděláme eh, seznam řečníků. Nejprve dáme slovo stínovým zpravodajům. Takže Lara Komi. Děkuji. Mám dotaz, který se týká eh, jednoho aspektu, který souvisí také s OSVČ. Hovořilo se zde o těch standardech pro evropskou úroveň. Nám jde o to, aby bylo provedeno, byla provedena studie dopadu, abychom pochopili, jaké, jak by mohly vypadat společné pokyny, které by platily pro všechny členské státy, ale to by samozřejmě mohlo vést k rozdílům mezi vnitřním trhem a zbytkem. Co si o tom myslíte? Děkuji. První stínová zpravodajka. <clears throat> Eh, děkuji. Mám dotaz na eh, ten dokument eh, ke službám. Mně by se líbilo spolupracovat na tomto návrhu, protože jak to chápu, tak komise chce zahájit tento eh, dokument ke službám jakožto prioritu pro oblast stavebnictví, ale zaměstnanci i zaměstnavatelé zatím ještě nebyli konzultováni a obě dvě strany mají velmi záporný postoj. Jsou tady opatření, která by mohla zcela změnit oblast služeb ve stavebnictví, pokud se nebude konzultovat průmysl. A pak mám ještě krátký dotaz, který se týká sociálního a environmentálního dopadu eh, v souvislosti s vnitřním trhem. Co můžeme udělat, abychom zlepšili environmentální a sociální aspekt na jednotném trhu? Myslím, že o tom se tady nehovořilo. Děkuji. Dan Dalton, ten tady ale asi ještě stále není. Ještě někdo z liberálu, Ne. Uh, Julia Hreda. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dotaz na Björk, pokud jde o geoblocking. Už jsme diskutovali o některých aspektech v rámci jednotného eh, v rámci balíčku pro jednotný digitální trh a závěr bylo, že komise by měla definovat eh, jednoznačně vymezené skupiny, pokud jde o geoblocking, ale nezaběhli jsme příliš do podrobností a hodnocení současné situace. Vy jste eh, uvedla, že svoboda poskytování služeb a jejich pohybu eh, by měla zavazovat nejenom členské státy, ale i společnosti vůči eh, zákazníkům, aby ty služby fungovaly přeshraničně. Evropský soudní dvůr takto v některých případech rozhodl, umožnil eh, lidem, aby cestovali z jednoho státu do jiného a opatřili si tam léky. A tam se argumentovalo přesně tímto způsobem. Jak bychom z právního hlediska měli toto vyjasnit s ohledem na to, jaká je tady judikatura, eh, která vlastně není úplně jasná, bude se to nějakým způsobem vyjasňovat v souvislosti s tou směrnicí, nebo jakým způsobem se té jednoznačnosti dosáhne v praxi. My tady eh, máme tento mnohostranný trh a tak dojde k tomu, že tam je někdy třeba nějaká společnost, která na jedné straně má vztah vůči zákazníkovi, ale zároveň má vztah s výrobcem, eh, který má také určitá práva, takže tady se to netýká pouze toho, aby členské státy respektovaly eh, svobodu poskytování služeb. Dále tady Andres, Andres Schwab, paní Gebhardt, Catherine Styler a paní Schaldemosa. Já bych nejprve ale zkontrolovala, eh, ověřila bych, jestli můžete dát vaše komentáře potom také písemně, aby to bylo k dispozici, protože to jsou velmi užitečné poznámky a naši poslanci by to rádi zapracovali do pozměňovacích návrhů. Je to možné? Dobře, děkuji. Máte slovo. Andreas. Děkuji, paní předsedkyně. Toto slyšení o strategie pro vnitřní trh nám dává možnost se zásadně zamyslet nad vnitřním trhem a je tady celá řada témat, které jsou důležité. Dnes nemáme čas na to hovořit o všech, já bych tady vybral dvě konkrétní. Ta první je toto téměř žádný řečník, eh, až na pana prince neudělal nějaký zásadní komentář o tom, co si myslí o té strategii komise, o tom, že chce komise se více zaměřit na realizaci již stávajících zákonných předpisů silněji než do posud na to implementaci. Já si myslím, že tohoto by mohlo být skutečně velkým klíčem. Eh, paní Spelku, ta trošku tak poukázala na to právo v oblasti hospodářské soutěže, kde to vymáhání se již částečně daří a my se velmi zabýváme otázkou, zda by se to nemohlo také podařit v jiných oblastech vnitřního trhu, aniž bychom museli měnit právo. To je tedy jedna věc, k tomu bych si rád něco vyslechl od vás. A dále bych se zeptal velmi rád pana Hendrikse, on hovořil o tématu geoblockingu, tak se ho ptám, co podle něj jsou ty oprávněné důvody pro geoblogging, jak on to vidí, protože já si myslím, ano, na jedné straně je tady myšlenka komise, která je velmi obohacující pro mne jako člověka, který se zaměřuje na vnitřní trh, a totiž, že vlastně tady ten nátlak, který vyvíjí třeba sami spotřebitelé, a tím vlastně jak si zadními vrátky se vytváří vnitřní trh, což je vnitřní trh, který jsme chtěli mít, ale dokončený již dávno. A zároveň ovšem máme v členských státech 28 různých sociálně právních režimů pro pracovníky, 28 různých daňových režimů a tak dále. A proto se pán Tana chce, zda by se k tomu mohl vyjádřit. Děkuji mnohokrát. Evelyn Gephardt. Evelyn Gephardt. Děkuji. Děkuji za velice dobré přednášky. Já tady nechci nic říkat o tom průkazu poskytovatelů služeb, či offline, online a tak dále, protože tady ty postavy jsou zcela jasné. Ale mám tady takové dva aspekty. Za prvé, paní Makievič, vy jste říkala ve své přednášce, že ten profesní průkaz by byla dobrá věc. Já si to také myslím. Já tím těm, kteří to zaváděli v legislativě. Ale zároveň jste řekla, že je třeba si dát pozor na to, aby nedocházelo k rozdělování mezi těmi, kteří to mají a těmi, kteří to nemají. Mohla byste tuto myšlenku poněkud upřesnit a skonkretizovat? Já se domnívám, že jste tím chtěla říci, že by měl být ten profesní průkaz všeobecně zaveden a v tom, jsem, eh, v tom vás plně podporuji. A druhá otázka, to je na paní Pika. Tady bych se chtěla zeptat na tu otázku sdílené ekonomiky, také s ohledem na to, co řekla paní Makijevič totiž, že vlastně ty profesní E, profily se velice mění v těchto oblastech a to rozdělování, oddělování mezi OSVČ a zaměstnanci je stále více zastřené, že ty obrazy se prolínají. Máte vaš, vy k tomu e, vaše organizace ještě nějaký konkrétní postoj? Pokud ano, velice by mne zajímal. Katrin Steyler. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji řečníkům. Pokud jde o to, co tady e, zaznělo a říkala to i Evelyn a Björk, tedy jakým způsobem dobře nastavit e, tu situaci těch rozdílů nabízených produktů online a normálním způsobem. Tady jsou určitá propojení, Eh, souvisí to třeba s obchodováním s lidmi, s kriminálními aktivitami a v našich rozprávách se více zaměřujeme na to, jakým způsobem to napravit, to, co nefunguje. A my bychom možná mohli také zdůraznit eh, to, jak to dobře nastavíme zde na našem výboru. Potom kvalifikace, to bylo zajímavé. Vy vlastně navrhujete, jak bychom se měli snažit vytěžit maximum z kreativity v oblasti vědy a výzkumu. Výzkumníci, kteří jsou v laboratořích a dělají velmi inovativní práci a tam, když s nimi pracujete, tak si to jistě dovedete představit. Bylo by velmi dobré, kdyby tady fungovalo třeba, třeba PPP, veřejno-soukromé partnerství, tak eh, abychom mohli maximálně vytěžit z duševního vlastnictví, jakým způsobem můžeme vytěžit z nejlepších postupů, ehm, aby se eh, využily výhody eh, výsledků výzkumu a abychom vlastně vyvážovali eh, evropské financování v rámci Horizontu 2020 a výsledky výzkumu, jakým způsobem ty výsledky opravdu využít. Eh, Google byl také financován a teď vlastně ty výsledky z toho ale mm, nebyly příliš eh, z naší strany využity. Jakým způsobem je možné to zlepšit? My jsme velmi rádi, že jste mezi námi, je to pro nás velmi přínosné. Děkuji. Krista Šaldemoze. Eh, tak for eh, Til... Eh, Děkuji. Děkuji za velice dobré přednášky. Ráda bych se zeptala na to, jak to vypadá s tím profesním průkazem, ale Evelyn již o tom částečně hovořila. A nyní k Beuku. Ano, máte pravdu, že bychom měli mít tady ten balíček eh, o bezpečnosti produktů, že bychom ho měli iniciovat a my ve výboru bychom měli pokázat na to, jak důležité to je právě v zájmu spotřebitelů. Ale pak se tady hovořilo také o potřebě náhradního řešení a to proto, protože rada se v této věci nechce posunout vpřed. Co tedy tady máme? Jaké alternativy se nabízí? dvě eh, krátké otázky, které tady mám, eh, trošku eh, podrobnější. Máme tady zprávu komy a možná, že bychom mohli být hodně specifičtí. Možná, že nám ještě později zašlete ten seznam příkladů toho, co považujete za odůvodněný geoblocking protože když si toto nadefinujeme, tak nám to pomůže vyřešit to, co považujeme na, za neodůvodněný geoblocking a pomůže nám to pochopit problémy s článkem 20 směrnice o službách. Eurocard trest, pokud je o tu profesní kartu, profesní průkaz. Eh, já si myslím, že tento průkaz a i ten průkaz o službách mohou mít tu výhodu, že čím více cestuje, eh, čím eh, více lidé mohou cestovat se svými kompetencemi a mohou je uplatnit i jinde, tak tím více vlastně ti lidé budou podněcováni k tomu, aby cestovali a tím eh, bude ta situace lepší, ale musí to být eh, výhoda, eh, musí tam být rovná situace. Zaměstnanci a i pokud je o poskytování služeb, tak tady jsou rozdíly v přístupech jednotlivých zemí. Není to e, identické, ty podmínky v jednotlivých členských státech a jakým způsobem je potřeba nebo možné toto překlenout, ty rozdíly. E, mohou tam být třeba nějaké integrační lhuty, aby e, lidé, kteří byli vyškoleni v jednom režimu, se mohli adaptovat na ten nový jakým způsobem tady identifikovat ty jemné rozdíly a usnadnit ten přechod z jednoho systému do druhého, jakým způsobem k tomu přistupovat. Byla bych vděčná, kdybyste se k tomu někdo eh, vyjádřili. Kdo chce hovořit jako první? Yes. Thank you for... Děkuji vám za vaše otázky a komentáře. Eh, tady ten pas v rámci služeb. To je důležitá otázka procedurální a sociální partneři ve stavebnictví by se k tomu měli vyjádřit, měli by být členy toho konzultačního procesu, pokud vím, byli by k tomu ochotní. Jak zlepšit sociální stránku jednotného trhu, to je v podstatě jedna z nejdůležitějších věcí z pohledu ETUC. Je rovný přístup k zaměstnancům zcela zásadní otázkou. Je třeba eliminovat eh, neférovou konkurenci. Ty firmy skrývající se za poštovní schránkou už jsem zmínila. Doufejme, že tady dosáhneme nějakého pokroku. Co se týká uh, té sdílené ekonomiky, tak to je další příklad celoevropského měřítka. Nemůžeme dá, musíme dále diskutovat o tom, jak eh, definovat kritéria. Tady bych se chtěla odvolat na kritéria, která jsou používána u Evropského soudu. To je v podstatě otázka ekonomické závislosti je třeba vidět, zda zaměstnanec je na zaměstnavateli ekonomicky závislý, nebo zda je tam nějaká podřízenost. Je to velice důležité přijít s touto dimenzí i do debaty o digitalizaci, protože zda někde je či není vztah zaměstnanec-zaměstnavatel, z toho plyne celá řada dalších otázek, příspěvky na sociální zabezpečení, zdravotní zabezpečení a další parametry vztahu. Pak je tady další dimenze, když si vezmete onlineové platformy, když eh, se na to podíváte, zda tady třeba nedochází ke splnění parametrů nějaké pracovní agentury. Ano, to je pravda, to je neustále se vyvíjející oblast. To sice eh, nám nijak nepomáhá, ale nemůžeme se na to ani vymlouvat. Děkuji. Ještě někdo by se k tomu chtěl prosím vyjádřit? Janina? Děkuji. Pokusím se odpovědět na ty otázky, ale možná se někde něco ztratilo v překladu, protože já jsem nehovořila o tom pasportu v rámci služeb, jenom o profesionální kartě, profesionálním průkazu. Uh, ten pas by neměl být směšován s profesním průkazem nebo s uznáváním profesní kvalifikace. My si myslíme, že tento pas v oblasti služeb je něco jiného a jsme si vědomi toho, že jsou tady obavy, že by to mohlo vést k vyššímu sociálnímu dumpingu co se týká duševního vlastnictví, práv duševního vlastnictví a vědců a výzkumníků, kteří přišli s nějakým objevem v pracovní době, my si myslíme, že duševní vlastnictví souvisí s copyrightem, vždycky by to mělo být řešeno v smlouvě o zaměstnání, tam někde jsou třeba překážky, že ta autorská práva převezme zaměstnavatel, to znamená někdy my si myslíme, že čím delší je ta lhůta, tím více to brání volnému pohybu pracovních sil a vede to k menší míře inovací. To znamená, když máme dlouhou lhůtu, když, má, když žijete pod hrozbou, že prozradíte obchodní tajemství, tak eh, pravděpodobně pak eh, klesá váš tvůrčí potenciál a klesá i potenciál dosažených výsledků. Já si myslím, že eh, paní komise ptala na to, jak, to, jak je to s přeshraniční jistotou. My si myslíme, že dobrý systém je třeba informační systém jednotného trhu, který spustila komise, je to zatím v první fázi, ale je možno tam požádat o uznání jejich kvalifikace v ostatních státech Evropské unie. Je to stále v počáteční fázi, uvidíme, jak to bude v praxi fungovat. A jenom abych zdůraznila na závěr, význam evropského rámce kvalifikací a abych pohovořila o tom, jak členské státy prioritizují tento rámec příklad inženýr může mít eh, různé kvalifikace, různé dovednosti ve Španělsku, než má třeba v severských zemích. Je třeba mít společný systém, který bude aspoň částečně hovořit společným jazykem, tak aby profesionálové měli v přeshraničním měřítku nějaké srovnatelné parametry. Děkuji. K první otázce pana Švába odpovídám jasně ano. Ten uh, services passport important, but at the moment we lack more information, so... V tuto chvíli se nám nedostává více informací, takže to zatím nebudeme komentovat. Uvidíme, komise snad spustí nějaký konzultační proces v nejbližších dnech či týdnech, takže pak se dozvíte náš názor. Eh, geoblocking, Pošleme vám, paní předsedkyně, náš pozič, svůj poziční dokument, ale chci odpovědět na otázku pana Švába tím, že nejdřív řeknu, že si myslím, že celý návrh týkající se geoblockingu jde v rozporu s praxí better regulation. Za prvé musíte mít nejdřív posouzení dopadu, a musíte mít, a komise slíbila, že přijde s novou legislativou, jenom bude-li to nezbytně nutné. A pak také si myslíme, že stávající legislativa by měla být vyhodnocena, tak abychom viděli, zda dochází k nějaké diskriminaci, kterou by bylo třeba řešit a je tady legislativa, která zakazuje neoprávněnou diskriminaci. Komise říká organizacím, že by se mělo přijít s nějakým návrhem tak, aby se udělala radost, potěšili organizace spotřebitelů, protože zatím se komisi předhazuje, že dělá regulaci jenom pro firmy. A myslím, že to není od komise úplně šťastný přístup. Thank you very much. I... Děkuji. Začnu od konce odpovíme o paní Šalimoze. Myslím, že tady nedošlo k, nedoroz- došlo k nedorozumění. Neřekla jsem, že chceme mít plán B. My bychom samozřejmě podporovali, aby balíček, který byl navržen, pokračoval a došel až do konce. Co my říkáme, že po dvou letech, kdy se to zadrhlo, potřebujeme rozšířit ochranu spotřebitelů, protože je tam jasný dopad, negativní dopad je třeba mít větší míru jasnosti v tom, jaké plány kde jsou. Od strategie pak vidíme, komise říká, no možná nějaké iniciativy, které by intenzifikovaly, ale pokud je to teď tak, že tam není nikde žádné momentum rozhodující pro tu legislativu, tak pak bychom byli pro. Tak. Teď otázka paní Tyler. Jenom aby bylo jasno, jak je to s tou fragmentací online, offline. 9. prosince komise navrhla dvě směrnice. Jedna s digitálním obsahem online, offline a druhá hmotné zboží. To by bylo jenom pro online. To znamená, to by přesně vedlo k té situaci, kdy spotřebitelé najednou budou mít růz, dvoje různé úpravy, když budou kupovat něco online, Někde bude dvouletá záruka, když budete britský spotřebitel nebo holandský nebo finský, tak máte třeba jiný, jinou záruční lhůtu než někdo jiný. To v podstatě nedává smysl, protože nemohou mít různí spotřebitelé v jedné zemi různá práva. To znamená, komise by měla se věnovat tomu návrhu, který má digitální uh, Eh, obsah a co se týká těch eh, hmotných věcí, je tam třeba provést určitý refit a měli bychom se podívat na to, jaké jsou výsledky. A poslední věc, Julia Reda, co, říkal, co zaznělo, je důležité zjistit, jak eh, legálně potírat geoblocking. Jsou různé principy v primárním právu a to je princip nediskriminace a rovného přístupu. To řekl Evropský soudní dvůr. A já si myslím, že je třeba pracovat i s právem hospodářském soutěže, kde také není možno diskriminovat nikoho a také směrnice o službách není dost konkrétní, nejsou tam žádné sankce, to znamená, že to nefunguje. Je pravda, že je třeba přijít s další iniciativou a je třeba mít ten blacklist, černý seznam těch nelegálních nebo neférových praktik je třeba mít tedy jejich výčet, je to zcela jasné pro tu firmní sféru. Děkuji. Omlouvám se, že jsem vás tak popohánila, ale máme trochu zdržení. Další e, e, následuje pan Paul Konderberg z Business Europe eh, Free Movement of Goods, pracovní skupina. Myslím, že další dva panely bychom možná mohli spojit. Děkuji, děkuji eh, za vaše pozvání. V oblasti evropské standardizace toho proběhlo v poslední době opravdu mnoho. Je to důležitý nástroj pro podniky, pokud tady je tedy e, konsenzus průmyslu e, vytvořený za určitým záměrem. Uvedu vám jen několik e, příkladů. Standardy interoperability jsou důležité proto, aby produkty spolupracovaly, každý používá Wi-Fi, třeba standardy v oblasti měření, třeba kila a další měřící jednotky jsou také naprosto zásadní. A tady vlastně je minimální potřeba pro zajištění bezpečnosti e, e, norem. Podniky investují do norem, protože mohou zlepšit efektivitu, Eh, snížit překážky na trhu, je možné naplnit potřeby trhu, eh, podpořit řízení trhu a tak dále. A eh, tady vidíte takzvaný nový přístup NLF, to je to, co uplatňujeme v Evropě. Jde o systém evropské standardizace, který vede ke sjednocování evropského jednotného trhu. Tady je vždy tvrzení e, souladu, e, předpoklad souladu v evropské legislativě a, a e, komise, pokud je zapotřebí něco jiného, může přijít s podnětem. A jsou tady příslušné evropské orgány, které se zabývají tímto postupem. A proč je to tak důležité? tedy eh, to uspoří zákonodárci mnoho práce, protože to vyřizuje průmysl. Eh, standardy jsou i nadále dobrovolné. Podniky mohou demonstrovat jakýmkoliv způsobem soulad s eh, legislativou a ten soulad s normami, to je asi nejjednodušší metoda. Dochází ovšem k mnoha tlakům, které rozřeďují ten nový přístup. Vzniká tady určitá právní eh, nejasnost, vytváří to právní vákum a orgány vlastně se jaksi odklání od norem a často je také kritizují. No tady vlastně to zatěžuje celý ten proces standardizace, který by usinoval o koncenzus. Komise tady má přístup z hora dolů a, a vlastně jsou tedy stále četnější různé politické cíny. Uvedu, některé, cíle. Uvedu některé příklady, které se velmi dotýkají podniků. Komise už po dlouhá léta odmítá zveřejňovat standardy e, pro konfirmitu, e, pokud jde o e, zdravotnická zařízení. A toto se ještě zhoršilo po skandálu prsních implantátů. Ale tam se to netýkalo špatných nebo slabých pravidel, ale špatné implementace implementaci, špatného provádění. Komise ovšem trestá průmysl eh, jinou, eh, jiným hodnocením, eh, tedy pravidel. Normy byly vytvořeny na mezinárodní úrovni. Před, pod, po dobu tří desetiletí se na tom pracovalo, mezinárodní experti na tom pracovali a jsou akceptovány všude, i v až, až tedy s výjimkou Evropy. A výsledkem tohoto problému teď výrobci zdravotnických zařízení vlastně nemají nic, čeho by se chytli. A orgány e, tady mají problémy, jak zkontrolovat soulad. Tím trpí veřejné e, zdraví, je tady určitá svévolnost a e, bezpečnost se tím nějak nezvyšuje. Za druhé, členské státy mají objektivní námitky eh, proti těmto eh, standardům a postupům, které eh, úředníci používají. Není tam přiměřenost, je tady vnímána no, nepřijatelné riziko, například pokud jde o spálení prstů, když se dotknete třeba opékače toastů to, když se vám stane právě u případě toustovače, tak se vám to za dva dny zahoní zahojí. Ale tady v tomto případě se třeba utrácí 50 milionů na extra materiály a na zvláštní postupy a vlastně ehm, se tady tvrdí, že ehm, hluboce položit ruku do ehm, mixéru je své volné používání. Hmm. Eh, kdybyste totiž tam neměli poklok, tak přece eh, by se vám eh, velmi potřísněla celá kuchyň, nikdo by něco takového neudělal. A znamená to snad, že bychom potom, kvůli tomu, že je tady tato možnost ponořit ruku do mixéru, zakázat třeba i tyčové mixéry. Je realistické předpokládat, že vždy v každé aktivitě zůstane nějaké zbytkové riziko. Ehm, tady musíme chránit eh, spotřebitele jenom do určité míry a ne před rizikem, které sami dokáží eh, rozumně zvládnout. My musíme eh, vylepšit interakci s evropskou standardizací. Máme tady společnou iniciativu o evropské standardizaci. Ta souhlasí, sou, souvisí s evropskou strategií jednotného trhu. Je tady snaha zapojit podniky jako skutečného partnera do vytváření legislativy. Komise by měla ovšem dříve eh, zapojit průmysl do svých plánů. Není možné, aby postupovala pouze z hora dolů, protože to zkrátka nefunguje. Eh, tady je opravdu zapotřebí mít velký vhled do technologií, které se v průmyslu používají a pouze zástupci průmyslu mají takové informace. Společnost eh, Eh, tedy by toto měla zohledňovat, neměly by tady být politické tlaky. Ehm, a to by se mělo zohledňovat také při zadávání veřejných zakázek. Tady eh, vlastně vidíte eh, přehled nákladů. Je potřeba zavést mechanismy, které budou podporovat dialog a hledat nový přístup. Pokud eh, podniky eh, už eh, se nebudou zapojovat do standardizace, tak ty náklady potom poneseme všichni, nebo bude to na úkor nás všech. Musíme vytvořit strukturální dialog mezi průmyslem a komisí, pokud jde o politiky v oblasti standardizace. V této věci dochází k určitému pokroku. Veřejné orgány se musí Eh, tedy zapojit a být otevřené, pokud jde eh, o spolupráci na vytváření standardů. Potřebujeme postupy, kde se bude rozhodovat na základě faktů a rozumné eh, analýzy, také pokud jde o předpoklad souladu. Komise to nyní do jisté míry také podporuje. Potřebujeme také být v souladu s mezinárodními normami, z těch musíme vycházet. Tímto způsobem systém evropské standardizace může, může zůstat úspěšným nástrojem a může mít prospěch z přístupu ze spoda nahoru. Děkuji. Děkuji. Další řečník je Antonio Preto z AGCOM, což je italský regulátor, regulační úřad. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit svou materštinou, tedy italsky, a chtěla bych poděkovat tlumočníkům za jejich podporu za výbornou práci, kterou odvádějí a děkuji vám, paní předsedkyně, za pozvání. Mnoho let jsem sám pracoval v tomto výboru a proto je to pro mě trochu něco jako takový návrat domů a velmi se tomu těším. Pojem inovace je zásadní. Hospodářský růst je něco, co Evropa nezbytně nutně potřebuje. Reálné HDP Evropské unie by mělo narůst v roce 2016 o 2,9% a v roce 2017 o 2%, což je samozřejmě příliš málo. Hledáme tedy nějakou killer application, ale děláme to již 60 let a vždy je to vnitřní trh. Jak můžeme tedy v našem záměru pokročit? Jak mít Inovace jsou takovým klíčovým faktorem, který umožňuje všem dynamickém digitálním ekosystému jsou inovace kreativní destrukcí, jak řekl Josef Schumpeter, je klíčem. Inovace jsou klíčem v novém hospodářském systému, zejména s ohledem na just in time. Ale jakou formu inovací potřebujeme na politické úrovni, na úrovni standardizace? Všeobecnou nebo case by case přístup, přístup od případu hard law nebo soft law? zákony nebo měkké předpisy. Dnes je nutné, abychom se vyhnuli zejména zkreslení tomu, že například ti, kteří by nově chtěli přijít na vnitřní trh, že jim to nebude umožněno, což by vlastně byl konec inovací. Inovace to není něco pouze technického nebo ekonomického, ale Inovace musí být něco, co bude podporovat politika. Evropa potřebuje společný postoj. Ano, potřebujeme regulaci, ale zároveň musí dost, existovat dostatek manévrovacího prostoru. Je třeba odstranit staré překážky a vytvořit nové možnosti právě pro využívání jakýchsi marží a manévrovacích prostorů. A Již existuje několik příkladů takovéhoto postupu. Například eh, regulace na každou jednotlivou typ konkurence. Ano, a něco takového potřebuje Evropa, něco zacíleného. Tímto mohli, bychom mohli uzavřít ten kruh, eh, který se stává z Evropy, vnitřního trhu a inovací. Regulace dovoluje inovaci a inovace posílí vnitřní trh. A neříkám to bez důvodu. Existuje dostatek studií, například u MIT, které ukázaly, že smysluplná regulace může podpořit inovace. Odpovědící experti se již vyslovili tímto směrem a my bychom takto mohli i nadefinovat různé úrovně inovací. A samozřejmě je třeba zohlednit různé kompetence členských států a Unie a zachovat jejich jejich eh, strukturu. Potřebujeme tedy dynamickou regulaci, ale zároveň musí Evropská unie být aktivním protagonistou a sloužit sociálnímu blahobytu. Máme zde celá konkrétní případ online platformy, jejich role jako motor inovací a zdroj blahobytu pro všechny je známa. Jeden nositel Nobelovy ceny jednou řekl, že online platformy jsou gatekeeperem digitálního světa. Ti, kteří tedy hlídají ty brány což znamená, že uživatelé, tedy spotřebitelé, musí být také chráněni, ale, chráněni, ale takovýto přístup ex post podle mě nestačí. Znamenalo by to, že bychom měli obrovskou míru nejistoty, což je za překážka právě pro inovace. Je tedy třeba mít jasně nastavené povinnosti a zároveň zaručit či mít za cíl co možná nejvyšší míru transparentnosti. A jak všichni víte, Jedna z nejdůležitějších inovací, kterou vytváří online platformy, je takzvaná sdílená ekonomika neboli kolaborativní spotřeba. Tady je obrovský růstový potenciál. Evropský parlament nedávno zadal studii a byl to právě tento výbor, který si zadal, která se věnuje tomuto tématu. Pokud eh, sdílená ekonomika nabízí služby, například i offline, například taxíky, tak je samozřejmě jasné, že tady dojde ke konfliktu, ke sporu těch různých přístupů k takovéto službě, což vede k tomu, že konkurenceschopnost či hospodářská soutěž není spravedlivá a právě pak se projeví nedostatek regulace. A tento nedostatek nakonec brání růstu a inovacím. Soudní dvory samozřejmě nemohou učinit nic jiného, než to, že vykládají stávající právo. To se týká jak tradičních, tak nových služeb, které by všechny měly mít level playing field. Je tedy třeba, aby se rozhodovalo případ od případu regulace může být nějaká nová, nebo to může být převzatá z offline světa, nebo může eh, dojít k zavedení nějakého hybridu. Například italští odborníci na dopravu si provedli důležitou analýzu k službě Uber a uznali, že tady se skutečně vytvořil nový segment. A proto je důležité aby například regulace v oblasti služby existovala i nadále a zároveň byly odstraněny jisté překážky. Například možnost pracovat jiným způsobem a dále, že důležité, by byla zavedena nová kritéria, například přepracování koncepce teritoriality, tedy již to stávající a to nové e, může koexistovat a zároveň může existovat nějaký hybrid toho nového a starého. Je tedy třeba, aby bychom se dobře zanalizovali veškeré naše možnosti regulace a zároveň je nutné si položit otázku, zda vůbec nějakou regulaci potřebujeme, jaké nástroje potřebujeme pro to, abychom vytvořili dobrou rovnováhu mezi regulací a růstem a inovacemi na druhé straně. Eh, pokyny eh, Evropské komise pro aplikaci stávající regulací, které se týkají eh, platform online a stínové ekonomiky, podle mého názoru nejsou ještě zcela dostatu, vyšetřující. To, o co jde, má tak obrovskou oblast působnosti, že se vystavujeme pokušení zastavovat vítr rukama, abych to tak řekl. Konkurence a reakce ex post na tuto konkurenci není schopná zabránit tomu, aby dále již tedy nedocházelo ke způsobu chování, které narušuje hospodářskou soutěž, neboť nové typy služeb se již konzolidovaly a je těžké je zase se jich nějakým způsobem zbavit nebo je rušit. Proto potřebujeme inteligentní řešení šitá na míru. A podle mne komise potřebuje silný politický mandát, který musí poskytnout Evropský parlament proto, aby vytvořila systém norem ex ante na evropské úrovni a dokázala ho tedy provést a aby pečlivě prověřila stávající legislativy. Potřebujeme mít tedy plnou revizi stávající regulace. Neboť eh, výzvy a potenciál, který v sobě skýtají nové možnosti nabízení služeb a veškeré ty inovace, které vznikají v této oblasti, v těch nabídkách služeb, které jsou propojeny s digitálním světem, eh, toto vše takovou tu šanci, která se v tom skýtá, si nesmí Evropská unie nechat ujít. Ano, bylo to tady již zašleno. Někdy jsou to určité jevy, které brání dalšímu rozvoji služeb. Proto je třeba provést jistá přizpůsobení pokud dojde k takovémuto střetu mezi dosavadními poskytovateli služeb a novými aktéry. Aktéry, kteří vzešli z nových platform, například pan Zuckerberg, který si nepřeje vůbec žádnou regulaci. nebo kteří říkají, že pokud já nejsem regulován, tak se nesmí být regulován ti ostatní, ale to mhm. není přijatelná pozice, neboť všeobecný zájem musí být vždy důležitější než jednotlivé zájmy konkrétních sektorů. Problémy, které existují, jsou velmi podobné jako problémy, které existují v elektronické komunikaci, to je přístup na trh, spotřebitele a tak dále. Eh, velmi se to podobá také tématu, která se obětují v oblasti zprávy a otázek rozdělení kompetencí mezi národní a evropskou úrovní. Potřebujeme rapidní intervenční systém právě s ohledem na digitální kontext. Je to velice důležité. Tak, aby členské státy mohly reagovat, tak jak Například eh, jsme to viděli v listopadu, když šlo o roaming. Eh, aplikace evropského práva musí být jednoduchá a musíme zabránit jeho roztříštěnosti. Spolupráce ex ante eh, je skutečně velice důležité. Je důležité, aby komise připravovala odpovědějící sdělení a toto by mělo fungovat skutečně v úzké spolupráci s komisí. Je zásadní si uvědomit, že tady máme již příklady dobrého fungování a toto by měl být model pro budoucnost vnitřního trhu, tak, aby mohl rozvinout veškerý svůj potenciál a respektovala práva všech. Děkuji. Další je Simon Schaefer, který je šéfem v jedné továrně a zároveň vynálezce. Jak už jsme hovořili o jednotné strategii digitálního jednotného trhu, tak já bych se k tomu chtěl vyjádřit. Mám tady pár slajdů, ty jsou jenom pro ilustraci, takže stačí stlumit světla jenom trochu. Já sám jsem zkoumal startupy v posledních pěti letech. Dělám to od roku 1997, to znamená, že se pohybuji v této oblasti již nějakou dobu. Tam akumulujeme talenty, které mají podnikatelské aktivity a doprovázíme je od počátku až do konce. Chceme vypracovat systém, jak zjistíme, jak startupy vznikají, co funguje, co nefunguje, abychom lépe chápali a dohloubky chápali ty procesy Soustředím se tady na startupy, na způsob, jak většinou vznikají. Podívejte se na prefunding, někdo, jeden, dvě osoby hledají financování, získají nějaké peníze, pak se snaží najít nějaký výrobek ovest na trh a tak dále. Proč to říkám? Protože nalevo vidíme tu ranou fázi, kde stroskotá 9 z 10 firm. To je důležitý faktor, když se díváme na inovaci, protože na pravé straně, když se na to podíváte, tak uvidíte, kde se bere rizikový kapitál. Tady vidíme matematiku tě, toho financování, investovat peníze do už fungující firmy. Uh, proč to říkám? Říkám to proto, že potřebujeme stovky startupů, abychom se dostali na tu primární fázi, aby ty firmy byly eh, konkurenceschopné a úspěšné této konkurenci. Přesto všecko si myslím, že strategie jednotného digitálního trhu je strategie, jak být eh, lépe konkurenceschopný vůči ostatním eh, kontinentům, proto z celého srdce podporuji tuto strategii, ale jak já to chápu, tak musím říct, že nemyslím si, že to zatím jde dost daleko. Také se zatím nehovořilo vůbec o zdanění. V těch programech někdy se zaměstnanci stávají spolufinancovateli, někdy ty firmy mají klíčový mechanismus, jak nějakým způsobem sami sebe zásobovat. Třeba v Německu když eh, se stanete jednou z těch, jednou, z těch jednoho procenta firm, těch eh, startupů, tak to jsou firmy, které pak třeba dostávají nějakou podporu, vrátí se 100, 100, z těch 100 tisíc eur Máme tam 9,8 milionů eur na financování, to je potom zdanitelný příjem. To je mechanismus, který funguje velice dobře u zavedených firm, ale nefunguje v prostředí startupů. Zatímco to zmiňuju, tak musím říct, že strategie jednotného digitálního trhu by nám mohla pokrýt další aspekty, tak abychom měli systém prosperujících startupů. Myslím si, že impuls eh, pro zakladatele je značný. Ano, opravdu eh, startupy rychle mohou oslovit eh, domácí trh půl miliardy lidí. Máme tam v tuto chvíli různé překážky, které těm startupům brání. Pokud máte fond 100 milionů eur, snažíte se oslovit miliardový trh, tak nejsnažší trh je vydat se do Asie nebo do Spojených států. Eh, úsilí, které se tady vyvíjí, souvisí s tím, že se snažíme, aby firmy v Evropě byly úspěšné. Mezinárodní firmy a jejich management by měly překonávat překážky internacionalizace a už v rané fázi by měly vznikat globální firmy, ne čistě evropské firmy. Takže pokud tohle akceptujeme, že startupy buď rychle uspějí nebo rychle neuspějí, tak musím říct, že máme velkou konkurenci ve Spojených státech a v Evropě a v Asii. Potřebujeme mít hodně firm, aby alespoň některé uspěly. Pokud eh, to akceptujeme, tak nevíme vlastně, kde přesně ty inovace probíhají, protože ta situace je naprosto neodhadnutelná. Já si myslím, že strategie jednotného digitálního trhu je opravdu důležitá, ale je třeba vést daleko intenzivnější dialog se všemi účastníky a je to velice až zahambující, že se některé konference odehrávají s podvedením komise, ale zdaleka ne všichni jsou přizváni. Často uh, nevíme, jaký je rámec pro start, start-upy, jaká je politika pro start-upy a jaký je pozitivní dopad na naši dnešní ekonomiku. Nyní je tedy je prostor na otázky našich poslanců a potom dáme slovo opět dalším řečníku Lambert. Lambert, jenom velmi rychle. Poslední řečník tady hovořil o ekosystému prostředí pro malé startupy a rostoucí firmy. Mě by zajímalo, jestli je to otázka regulace, o které dnes hovoříme, nebo je to spíš otázka vytváření lepších podmínek, jako například se to děje v Berlíně, kde máte větší společnosti, které vytváří takové ty inkubátory, a akcelerátory pro růst. Není to snad tato dynamika, o kterou bychom měli usilovat? Tady jde o to, jakým způsobem tedy nasměrovat peníze. Tady všichni hledají talenty a my jsme eh, se tady, nebo my se chystáme na, do Barcelony na eh, kongres o mobilitě a tam vidíte, že mnoho společností se dostane do USA a potom se zase vrátí zpět, nebo si tady zkrátka ponechají nějakou pobočku. A mě by zajímalo, jestli je to otázka uh, regulace nebo finančních prostředků, nebo čím to je? Je to tím, že my u nás dostatečně nespolupracujeme? Je to tedy otázka regulace nebo spíše toho mm, odvětví samotného, těch podmínek, které tam jsou? Eh, Katrin Styler a Julia Reda. Děkuji. Eh, když se eh, produkovaly smartfony, tak se hodně také hovořilo o Tesle. Hovořili o Tesle z roku 26 a já myslím, že jsme měli všichni naslouchat. Já si myslím, že to, co se v Evropě děje, je fascinující a e, my bychom asi měli e, dojet na tu konferenci, kterou jste e, zmínili. 9 z 10 podniků má dojem, že je důležitá ta první fáze v Silicon Valley, tam je velký boom a Otázka, jak přistupovat k inovacím, to je velká otázka. My podporujeme e, digitální jednotný trh a tady bychom se měli snažit tyto věci naplnit a přinést je k rozkvětu. A tady jsou některé formální e, námitky a my se musíme rozhodnout, jak budeme přistupovat k členským státům. Musíme se zamýšlet nad normami, nad eh, celkovými podmínkami. Pak jsou tady požadavky na bezpečnost a zdraví a ty jsou součástí našeho rámce. To je něco, co, co nesmíme v té diskuzi opomenout. Děkujeme za to, že jste mezi námi, je to opravdu užitečné. Julia Reda. Mám otázku, která se týká procesu standardizace a strategie pro digitální jednotný trh. Říkali jsme, že normy musí být snadno proveditelné pro malé a středné podniky a mě by zajímalo, do jaké míry jsou malé a střední podniky zapojeny do procesu vytváření norm a jak můžeme zajistit, aby normy byly opravdu minimalistické a nevytvářely příliš eh, velké břemeno pro malé a střední podniky. Má otázka v té zprávě, abychom aby zpravodajka eh, rozlišňovala mezi eh, obchodem na rohu a eh, startupem, že bychom tam měli vlastně společně nadefinovat startup a mě by zajímalo, jestli je to vůbec možné, nebo chce, byste raději navrhli nějaký jiný způsob. Já začnu a to tou poslední otázkou. Ano, je to proveditelné a toto Evropská komise pro malé a střední podniky dělá již v minulosti. Je tady několik parametrů, které se tady řeší. Jednak financování e, rizikovým kapitálem, to je velmi důležité pro startupy a pak je tam také e, otázka časová. Většinou jsou to mladé společnosti a pak je tady otázka profitability. Jakmile se společnost stane seriózní společností, tak je tam pár e, faktorů, které které je třeba zohlednit. My jsme se o to snažili v Německu, snažili jsme se o tu definici, eh, propagujeme to, protože to by potom eh, velmi eh, zjednodušilo cestu startupům. A potom ta otázka těch 6% a startupy, které selžou, velmi často se pokusí znovu o začátek a my nevíme, kam inovace směřují, a stejně tak většina startupů to vlastně také neví na začátku. Takže eh, většinou je to tak, že potom, když jednou neuspějete, tak, tak to potom zkusíte znovu a pak třeba někdy uspějete a potom třeba eh, vytvoříte něco nového. Tady je potřeba to zkrátka zkoušet. To zkoušení je stejně důležité jako úspěch. Dále si musíme uvědomovat, že startupy v té rané fázi se příliš nezabývají podmínkami eh, v oblasti legislativy. Jakmile začnou být úspěšné, tak to začínají řešit. A Eh, eh, regulace, to je něco, co je vnímáno jako negativního. My bychom podniky, startupy měli povzbuzovat k tomu, aby byly také funkční na mezinárodní úrovni, aby využívali evropský rizikový kapitál, eh, finance z Evropského investičního fondu a z dalších fondů. To je něco, čím bychom mohli přispět z pohledu toho regulačního rámce. Já si myslím, že bychom ovšem měli být mnohem pružnější, aby, eh, pružnější a že vše by se mělo mnohem rychleji implementovat. Děkuji. Někdo další by se chtěl ještě vyjádřit, Paul? Pokud jde o normy a to, co v té souvislosti bylo řečeno, tato není něco, co je v rozporu s bezpečnými produkty. My si přejeme pravidla pro bezpečnost produktu. My chceme, aby spotřebitelé byli spokojeni eh, s produkty. Eh, to je důležité pro společnost, ale řízení bezpečnosti a rizika, to je racionální věc. Tady zkrátka nemůžete riziko nikdy snížit na zcela nulovou úroveň. Já jsem uvedl několik příkladů. Samozřejmě, že eh, tady jsou i dobré příklady, kde je možné snižovat rizika, kde ona vlastně existují pro společnost a jsou problémem. Druhá otázka, standardizace, ano, máte opravdu pravdu, je to problém pro malé podniky účastnit se standardizace a eh, chápat dobře standardy, normy. A to, eh, jestli toto opravdu neoddělitelně patří k tomu eh, standardizačnímu systému, eh, já jsem v německém výboru pro elektrotechnickou standardizaci a mohu vám říct, že my se neustále snažíme zapojit do toho malé podniky, ale oni nemají na to zdroje a velmi často uh, je to vnímáno jako, že vlastně to nestojí za ten čas a úsilí, které by do toho vložili. A jakmile existují eh, standardy, jakmile jsou vytvořeny, tak oni potom vidí, že tam s tím je nějaký problém, ale já si myslím, že ten problém souvisí eh, s tím, eh, že zkrátka jste malá společnost a nemáte na to tu kapacitu. Martin Seeker, stanovisko pro Evropský ekonomický a sociální výbor a pak tady budeme mít pana Alessandra Pestači, eh, zpravodaje z výboru regionu. Takže první řečník má slovo. Děkuji. Já nejsem eh, zpravodajem tohoto stanoviska, je to je eh, Antonella Pecini, ale ta tady dnes nemůže být. Stanovisko, o tom se bude diskutovat 1. března a potom 16. Eh, března to bude předloženo na plenárním zasedání a bude to také k dispozici na webových stránkách. Jsou tady určité signály ve čtyř, čtyřech oblastech. Eh, zelená stránka, eh, překážky a další věci. Zmíním také některé hrozby, protože naše sekce začala pracovat na stanovisku v této oblasti. Nejprve tedy eh, ten zelený rozměr. Jednotný eh, trh potřebuje udržitelnost, musí se vycházet z principů eh, v tomto duchu. My tady pracujeme na mnoha stanoviscích, na energetické unii, kolaborativní spotřebě a Eh, máme v našem výboru eh, konsensus, že Evropská komise by neměla být eh, skromná, ale naopak ambiciózní a vytvářet ambiciózní cíle. Jsou tady ovšem dvě uh, opačné vize, eh, pokud jde o trh, a to se odráží i ve výboru. Jednak je to velmi extrémně eh, liberální pohled a potom je tam pohled, který se, který se týká eh, sociální ekonomiky. No, ten první model, ten už fungoval asi 50 let a výsledek vidíte venku na ulicích. Je tady chudoba, nejistá pracovní místa, roste euroskepticismus. A e, když tam e, zahrnete, e, tedy podíváte se na sociální aspekty, tak ty zkrátka někde pokulhávají vzadu. Další aspekt je otázka sociální ekonomie. A tento je větší, než si kdokoliv myslí. Lucembursko tady má eh, finančně ekonomický sektor poměrně rozsáhlý, zaměstnává více lidí než eh, finanční sektor, takže je to opravdu velmi eh, značné. Toto odvětví poskytuje pracovní místa lidem, které my tímto způsobem integrujeme zpět do e, společnosti a cílem vlastně celkově je vytvářet pracovní místa opravdu pro každého. Jaké jsou tady překážky? Je tady celá řada překážek. Pracujeme na programu, který e, se zaměřuje na špatnou legislativu. Samozřejmě nikdo si nepřeje špatnou legislativu, Eh, je tady eh, snaha snižovat regulaci, ale to není vždy eh, výhodné. A pak jsou tady také třeba ideologické bariéry, hovoříme tady o jednotném trhu. Ale o čem vlastně hovoříme? Máme tady eurozónu versus ne Schengen versus ne-Schengen, máme tady celou řadu opt-outů pro různé členské státy, různou úroveň transpozince a implementování, prosazování evropské legislativy v různých členských státech a to vše vychází z ideologie jednotlivých zemí, takže to je také rozsáhlý problém. Pak je tady také problém v oblasti komunikace a informací. Máme tady například eh, síť Solvit, další sítě, ale ty nefungují, jsou nedostatečně financové, mají nedostatek eh, pracovníků, eh, nedostatek financí, to znamená nedostatek visibility, viditelnosti a mm, zkrátka se to promítá dál do dalších oblastí, ten negativní efekt. Byly tady v posledních 15 letech dvě rozdílné filozofie. Když je trh považován pouze za velký mezinárodní trh, který všechny problémy vyřeší sám o sobě, ehm, tak eh, víme, jak to dopadá. Eh, jednotný trh, eh, ten mm, je do jisté míry regulován a přináší určité výhody. To vychází z článku 3 odstavec 3 smlouvy o Evropské unie ale je tady článek, který není příliš uplatňován. Pokud chceme, aby jednotný trh byl dlouhodobě úspěšný, tak se musíme vrátit k inkluzivní politice jednotného trhu, která eh, bude eh, dodržovat i ducha tohoto článku a nejenom literu. Začali jsme Eh, také eh, řešit největší euroskepsy, to je velká hrozba. Občané ztratili svou víru eh, do institucí, do společnosti na všech úrovních. Týka, mají pocit, že byli zarazeni Oni slýchají a vnímají to, co se e, říká ve sdělovacích e, e, prostředcích a vidí, co se děje a mají pocit, že se s nimi nezachází správně, takže se obrací proti Evropské unii. A pokud toto neukočírujeme, tak budeme opravdu čelit obrovským, obrovským problémům. Pokud si myslíte, že přeháním, tak pan Timmermans také vyjádřil obavu, že pokud se nám nepodaří vyřešit celou řadu problémů, tak EU e, vlastně nepřežije nebo nebude úspěšná a pan Timmermans ten velmi věřil v Evropskou unii. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Teď následuje kolega Pastači z výboru regionu. Alessandro, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že dnes eh, mohu se zúčastnit této diskuse na výboru IMCO. Na výboru regionu v komisi ECO jsme pracovali na tomto stanovisku ke zlepšení vnitřního trhu a 17. dubna půjde tato zpráva do plenárního zasedání výboru regionu. Děkuji vám eh, za koordinaci s paní spravodajkou Larou Komi. Snažíme se naplnit vnitřní trh novým životem a tak plně vyčerpat jeho potenciál. Vnitřní trh a svoboda pohybu zboží, osob a služeb jsou základním faktorem úspěchu jak současné, tak budoucí Evropské unie. E, společně s Schengenskou umluvou, která tedy zajišťuje volný pohyb osob. Aby toto celé lépe fungovalo, je potřeba zavést strukturální reformy, tak abychom mohli naplnit cíle strategie Evropa 2020, zejména v oblasti růstu a zaměstnanosti. Pokud se podíváme na smlouvu o fungování Evropské unie, tady máme sociální ekonomiku a tak dále, také velký prostor je věnován konkurenceschopnosti. S čím souvisí samozřejmě aktuální debata, týká se to Schengenu, ano či ne, a také se to týká debat kolem Brexitu. My požadujeme, aby pilíř vnitřního trhu byl zahrnut do evropského semestru, aby pro něj existoval systém dohledu a pravidelný systém hodnocení, který bude mít jednotlivé kvalitativní a kvantitativní ukazatele a také je nutné zavést výměnu k praktik. A dále si myslím, že strategie musí v sobě zahrnovat tři aspekty. Rovnost příležitostí pro podniky, osobeč a občany, dále je třeba podpořit inovace v Evropě a za třetí je třeba dosáhnout praktických výsledků pro spotřebitele a také pro průmysl. Analytický námet, který by měl být použit, který momentálně existuje, a pak ty nové možné předmysy, toto vše by mělo být prioritní a to ve všech sektorech. Ne vždy totiž je naše dnešní metoda jasná. Ne vždy je jasná, proč některé služby mají prioritu, proč by měly být důležitější než jiné služby. A pak máme jisté obavy, které se týkají toho, že sdělení Komise o zlepšení vnitřního trhu momentálně je analyzováno, ale neexistuje žádný na, reálný návrh, který by se týkal sociální ekonomiky. Ale sociální ekonomika hraje důležitou roli pro sociální a hospodářský rozvoj Evropské unie. S tím jde ruku v ruce e, podniky sociální, družstva, týká se to mnoha milionů osob a pracovních míst, 6% veškerých pracovních míst. My stílíme názor v tom smyslu, že by bylo vhodné vytvořit nějaký mechanismus ex ante, který by sledoval vývoj infrastruktur, ale hlavně zdůrazňujeme nutnost změn ze strany komise, tak aby se změnil například hodnotící práh 700 tisíc eur. Přejeme si, aby ten práh byl snížen. Vážíme si snah komise o to, že se snaží kontinuálně evaluovat eh, implementaci ze strany členských států, eh, tak aby mohly být eh, odstraněny stávající překážky. Úspěch této práce ovšem nesmí být ohrožen tím, že komise prohlásila, že chce provést nějaké respektive, že nechce, že neplánuje žádné změny směrnice o službách, což bylo v rozporu s tím, že komise říkala, že předloží návrh, který zlepší notifikaci právě v rámci směrnice o službách. A pak si myslíme, že je důležité, abychom se interně věnovali tématu vnitřního trhu, abychom toto skutečně velmi detailně promysleli, a pak je tady ten aspekt toho, že Čína má být uznávaná za tržní ekonomiku v roce 2016, což je důležité, ale to provází velice důležité hospodářské a sociální změny a dopady, které by mohly mm, dopadnout negativně na Evropskou unii. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem přítomným členům výboru IMCO. Děkuji, teď předám slovo, ale předtím dovolte, abych něco řekla. Myslím si, že jednotný trh je opravdu kritický bod a opravdu může se stát, že jednoho dne moje země odejde z jednotného trhu, ale pokud získáme důvěru lidí v ten jednotný trh, tak bychom jim měli připomínat, čeho se dosáhlo a co dále chceme v této oblasti. A myslím, že je víc pozitiv, když budeme říkat, čeho se dosáhlo pro spotřebitele, pro obchodníky, pro růst, díky jednotnému trhu. A právě teď se dívám na zprávu sociálního výboru. Tam nejsou žádná pozitiva, jenom negativa. Když se hovoří o tom, co budeme dělat v budoucnosti, tak možná bychom se měli upamatovat na to, co jsme dělali v minulosti. Vím, že můžeme udělat pro podnikatele i víc, ale je třeba mít na paměti, že máme startupy, skvělé startupy, máme jednotný trh půl miliardy lidí, takže myslete na to od teďka až do lhůty pro pozměňovací návrhy. Prosím nějaké pozitivní přístupy k tomu, čeho už jsme dosáhli. Tak dovolte můj mé zvolání, mám výzva k pozitivnímu optimismu a připomínat lidem, spotřebitelům, zaměstnancům, firmám, velkým, malým, proč to všechno děláme. Máme proto spoustu dobrých důvodů. A teď předám slovo zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Já jako Itálka jistě bych byla ráda naplněna důvěrou a optimismem. To je jedna z pobítek či pohnutek toho, proč věříme v Evropu a v jinou Evropu. Mohu s vámi souhlasit pouze s tím, ano, že jsme dosáhli mnohého a často se to špatně komunikuje, a nebo to členské státy neimplementují. E, proto také chápu, že to je někdy, či že to někdy může být velmi únavné. Ale někdy se nás lidé také ptají, proč ten či onen právní předpis nepřijmeme. A pak se zjistí, že už jsme ho přijali před několika lety, ale že na vnitra, vnitrostátní úrovni ještě nebyl tento právní předpis implementován. Spotřebitelé zejména a spotřebitelské svazy nás upozorňují na to, že je potřeba ovšem eh, ještě další legislativa což je aspekt, který nesmíme podceňovat. Děkuji všem, nebo všichni se pokusili přijít nějakým podnětem, myšlenkou. A to jistě zohledníme, když budeme vypracovávat naše pozměňovací návrhy. Jsem přesvědčena o tom, že je důležité věřit v jednotný vnitřní trh a věřit v to, že ho ovšem ještě můžeme změnit. Pokud budeme postupovat příliš váhavě, tak nám to jistě nic nepřinese. Znamená to tedy, že je nutné provést jakousi malou revoluci. A tady je třeba, abychom byli schopni se podívat přes okraj vlastního talíře. Byli schopni jak si zhledět mimo ty věté koleje. nesmíme vytvářet pouze nějaký prostor um, volného obchodu. Je třeba, abychom to měli vše dobře regulováno. Ne příliš, ale správným způsobem. Děkuji všem, děkuji zejména zástupcům různých sektorů. Ne vždy dostáváme i hned feedback, ale v tomto eh, případě ta zpětná vazba, ten input, který jsme dostali, byla skutečně velice důležitá. Děkuji také paní předsedkyni, že v tomto slyšení se ujmula funkce moderátorky a děkuji také všem přednášejícím za jejich příspěvky. Já bych eh, ještě chcete to komentovat? Děkuji. Ne úplně poslední slovo, jenom vysvětlení. Uh, Samozřejmě, co se týká e, toho pasu pro služby, tam jde samozřejmě dokument, který se týká domácí země, hostitelské země. Zda to bude čistě administrativní nebo regulativní, to bude teprve výsledkem posouzení a diskuse, která se povede v březnu se všemi, jich se to týká ke geoblockingu. Samozřejmě pro spotřebitele, ale i malé a střední podniky je to důležité, protože malé firmy jsou tím kolikrát také diskriminovány přes, těch přeshraničních aktivitách. A samozřejmě bude to online i offline, bez zesporu. A definice malého středního podniku, Simon zmínil svá kritéria, to je přesně to, co použila komise tak abychom definovali inovativní start-up, Je to firma, která musí mít, splňovat určité parametry, co se týká inovace i financování. To jsou tři věci, které jsem chtěl jenom zmínit, aby se věci vyjasnily. Děkuji. Děkuji. Teď poděkuji všem řečníkům. Teď předám slovo a budeme dále pokračovat. a few minutes? A few minutes before yeah. the vote, uh, until Candice arrives. Can people please clear the room so that we can go on with the next piece of our agenda? Prosím, kdo odchází, odejděte a ostatní se trvejte. Budeme pokračovat za několik málo okamžiků v další části naší schůze. Děkuji. Sorry.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 Tak, z větší části odešli ti, kdo odcházejí. My se vrátíme k dytě a její zprávě. Nová perspektivní a inovativní budoucí strategie pro obchod a investice. Předám teď slovo naší zpravodajce. Dito, prosím. A děkuji předem. Děkuji, Katrin. Pokusím se vzít to stručně protože spoustu témat, která obsahuje tuto stanoviska, jsou poslancům a kolegům již známa, už jsme o nich také diskutovali a to víc než jednou. Takže samozřejmě doufám, že se nám podaří najít přijatelný kompromis pro většinu, včetně těch kolegů, kteří nezdílíme názory, na zásady volného obchodu. Co se týká strategie jako takové, tak si myslím, že my jako IMCO to můžeme přivítat. Je jasné, že propojení dobře fungujícího jednotného trhu a dobře fungující obchodní politiky je velice důležité. Strategie zdůrazňuje, že jedno ze sedmi pracovních míst souvisí s exportem. Takže pokud většíme počet eh, malých a středních firm, tak ten v tom dodavatelském řetězci toto číslo vzroste. To znamená, že zatím ta strategie to nescela využívá. Tady jde o to, že prakticky všechny produkty a služby, které kupujeme a prodáváme každodenně, jsou v podstatě evropské, ať už je tak vnímáme nebo ne, jsou součástí globálního dodavatelského řetězce. Tyto řetězce se týkají nejenom fyzického zboží, ale i digitálního zboží a služeb. Proto také obchod je životně důležitý pro jednotný digitální trh jako dodatek k klasickému trhu. Myslím, že to z textu jasně vyplývá. Message pro nás jako IMCO je, že protekcionistická opatření ve většině případů k ničemu nevedou, ať už jsou to veřejné zakázky, nebo přenos dat, nebo kdekoliv jinde. Protekční uh, protekcionistická opatření zruší víc pracovních míst, než kolik jich vytvoří. Je třeba dodržovat mezinárodní standardy. To je velice důležité pro tento výbor, hlavně v rámci závazku, že budeme podporovat evropské malé a střední podniky, kterých se ty netarifní bariéry týkají nejvíc. Spotřebitelé eh, eh, proto je důležité, že nedojde ke snížení evropských standardů v žádné dohodě. Celkem si myslím, že my jako IMCO ten text můžeme podpořit, protože kritika kterou jsme dříve vyslovili, ta strategie, kritiku ta strategie eh, zohledňuje. Je to dobrý eh, směr, jak pohnout s obchodním jednáním, ale něco z toho je mimo kompetenci IMCO, to znamená, já se omezuji na to, co se naší kompetence týká. Prosím členy, aby se k tomu také vyjádřili. Děkuji. Teď eh, za stranu lidovou. Děkuji. Nejdřív chci poděkovat zpravodajce za její práci. Myslím, že tento návrh je dobrou bází pro naší práci Doufám, že to stanovisko bude podobně úspěšné jako předchozí stanoviska paní zpravodajky. Měli bychom se soustředit na své cíle. Za prvé musíme zvýšit důvěru občanů v obchodní politiku. Je třeba se podívat na to, jak přistupovat k otázkám regulace. Souhlasím se s pravodajkou, že Evropa Evropská unie prosperuje více, protože naše trhy jsou otevřené. To znamená, že spotřebitelé eh, mají nižší ceny, větší výběr. Naše firmy jsou daleko kompetitivnější díky tomu, že se dovážejí služby i zboží a znamená to nárůst počtu pracovních míst v Evropské unii tedy základ tohoto stanoviska je naprosto jasný. Otevřený trh pomáhá dosáhnout cíle prosperity v Evropské unii i za jejími hranicemi, protože svět se vyvíjí konzistentněji s našimi hodnotami. Otázka je, jak otevřít ty trhy. Ono to není vždycky přímočaré. Víme, že teď vedeme jednání eh, s s eh, dohodou o službách, to se týká 23 zemí, 70 eh, světového obchodu služeb dětím má pokryto. Krom toho máme další program bilaterálních jednání o volném obchodu. Je to tedy nejvíc, co kdy na světě bylo, ale co se týká TTIP a dalšího jednání v rámci TISA, tak tam bychom měli pokračovat rychle, tak jak je to žádáno v odstavci 7. Musíme updateovat analýzy, aktualizovat je tak, jak eh, to činí vlády. Doufám, že nový přístup eh, neohrozí evropskou sociální a regulační politiku. Žádná obchodní dohoda nesmí nikdy snížit naše standardy a také chápu, že protekcionismus v politice, politice Evropské unie nemá místo, ale musím říct, že někdy je celá ta věc ještě složitější. Možná bychom se měli věnovat i odstavci, který se věnuje tomuto bodu. Co se týká odstavce 10, tak tam jde o to, aby evropské standardy nepávány a ohrožovány je třeba si zachovat vysokou úroveň ochrany spotřebitele prostřednictvím standardizačních procedur. Závěrem, co se týká větší mobility pracovních sil a uznávání profesních kvalifikací v odstavci 9, tak to znamená rozšířit uznávání profesních kvalifikací z třetích zemí rovněž pokud ano, tak eh, pak jsem velmi skeptická, co se týká této otázky. Implementace bude v této souvislosti zcela zásadní. To jsou mé prvotní poznámky. Děkuji vám a těším se na spolupráci. Děkuji. Vy se hlásíte? Ne? Vy budete hovořit za Serge? Dobře. Ano. Já jsem to chtěla jenom uh, se ujistit. No. Omlouvám se, kolega Serge Gutieri mi zaslal eh, svůj projev, eh, já ho tedy zastoupím a přečtu jeho text. Dnes dopoledne jsem zastupoval kolegyni Koferáty a Sergio Guterres mi tedy takto poskytl své stanovisko. Děkuje paní zpravodajce za odvedenou práci. Bohužel se nemůže dostavit, neboť se účastnit televizní debaty. Nyní tedy k dnešku. Rád bych zdůraznil, že Východisko sdílím s paní zpravodajskou, ale vidím tam trochu jiné nuance. Jednotný vnitřní trh je důležitý, je také důležitou součástí obchodní politiky Evropské unie, je také důležitý. Pro světový trh tady je důležité mít otevřený trh, aby vše fungovalo, ale mezinárodní obchod musí být vyvážený. Tento systém potřebujeme globální, efektivní, transparentní a silná pravidla. Udržitelný obchod je důležitý pro Evropskou unii, proto abychom hájili evropské hodnoty v zahraničí. Ale to nestačí. Ta strategie musí být dobře promyšlená a musí jít ruku v ruce s zásadami evropské zahraniční obchodní politiky. Je také o podporu rovnoměrného rozdělení bohatství, o snižování sociálních a hospodářských nerovností a dále k tématu protekcionismus. Děkuji. Respektive vyzývám komisi a členské státy, aby podporovali přeshraniční řetězec tvoreb hodnot. A pak je důležité pozitivní hodnocení paní zpravodajky. Ona se snaží podporovat celostní přístup, zachování evropských norm a vytváření stejných podmínek tak, aby existoval spravedlivý a rovný přístup k zadávání veřejných zacházek. Já jsem děčen za bod 5, paní zpravodajky, děkuji za úsilí komisi. Jde o to, abychom neměli obchodní dohodu, která by snížila úroveň míru úrovně ochrany které Potřebujeme vysoké standardy, jak v sociální, tak v ekologické oblasti a dalších. Evropská unie by se měla soustředit na překážky, které stále ještě existují na vnitřním trhu. A já vyzývám komisi, aby eh, zaváděla lepší právní regulaci v oblasti obchodní politiky. A pak bylo vhodné provést studii nebo která se týká udržitelnosti a dále odstavec 7. Tady paní zpravodajka poukazuje na TTIP a na TISu. E, transparentnost je základní pro lepší právní předpisy a pokud nebude existovat transparentnost, tak spotřebitelé nebudou mít důvěru. Obchodní politika Evropské unie je důležitá a jde o její věrohodnost v zahraničí. A toto vše musí být uplatňováno ve veškerých fázích. A pak jde také o globální strategii pro vnitřní trh. Ano, jistě. Tady je důležitá ochrana údajů, která ovšem nesmí být překážkou. To není překážka, to je základní právo. Odstavec 9. Podporuji mobilitu Evropské unie, podporuji svobodný pohyb osob a také vzájemné uznávání profesních kvalifikací. Komise se vyzývá, aby volný pohyb a stejný přístup k možnostem umožnila, uskutečnila a to pro všechny Evropany. Ale nejsem proto, abychom o takovýchto věcech vyjednávali, když se eh, vyjednávají obchodní dohody. A ve stanovisku jedna věc podle mne chybí. A to je toto transparentnost vůči občanovi, silnější zapojení Evropského parlamentu, lepší dialog s členskými státy, s obcemi a také se sociálními partnery. Přejeme si vyzvat vyjednavače, aby dosáhli větší transparentnosti aby v oblasti obchodní politiky tak, aby občané získali větší důvěru a dále. Obchodní politika je třeba na ní nahlížet ve světle lidských práv a práv pracujících za třetí. Sociální dopady eh, otevření trhu, ty je třeba analyzovat ex post a musí hrát eh, eh, roli již v přípravných fázích tak, abychom skutečně se té výzvy zhostili na základě odborných informací. Vyzývám komisi, aby poskytla nástroje pro interinstitucionalizaci malých podniků a zajistila ochranu středně velkých podniků před nekalou hospodářskou soutěží, před nechalou konkurencí a dále zajištění dodavatelského řetělce eh, v kontextu agresivního přenosu zisků prostřednictvím daňových rájů, což jde na úkor řetězce tvou, tvorby hodnot a dále. už vyzýváme komise, aby se věnovala službám ve veřejném zájmu. a také službám v obecném veřejném zájmu. to. myslím si, že nová strategie pro obchod a investice může podpořit růst a zaměstnanost a že je možné odstranit námitky těch, kteří mají pocit, že by to mělo negativní dopad. Já si myslím, že ta strategie je dobrá, že může zaleštit lepší podmínky pro občanům a spotřebitelům a jít i ku prospěchu průmyslu malých a středních podniků. A v neposlední řadě také ku prospěchu e, velmi chudých lidí v rozvojových zemích. Thank you, Nicola. Děkuji. A nyní se rozhlížím, jestli se hlásí ještě někdo další. Stínový zpravodaj tady není nebo se nehlásí z žádné další eh, skupiny. Možná se pletu, ale mám pocit, že ne. A pokud to tak není, tak se dívám na Evelyn a Marie. Eh, a Evelyn se chce přihlásit o slovo. Eh, Děkuji. Toto stanovisko je skutečně příliš důležité na to, abychom o něm nediskutovali, i když zde téměř již nejsou vůbec žádní kolegové, což je podle mě velmi škoda. Ale nejdříve bych chtěla poděkovat Dytě a také děkuji za to, co řekl Serčo Koferaty. Nikola, ale prosím tě, až to budeš příště číst, tak poněkud pomaleji pro tlumočníky. To by, jim, to by skutečně by bylo velice vhodné. Prosím, čti pomaleji. Já bych chtěla zdůraznit ještě jednu věc. A to je ten bod 5, tam to vyjaznění, že ty standardy pro ochranu spotřebitele nesmí být snižovány pomocí obchodních dohod. Ale také souhlasím s tím, že Serče říká, že i nadále je třeba mít vysokou míru ochrany spotřebitele. A to je něco, co já vidím i v textu paní Charanzové, že tam je mnoho dobrých věcí, ale nemáme tam nějaké skutečné zhodnocení toho, jakým směrem by se měl tedy ubírat, jakým směrem by se měla ubírat ochrana spotřebitele, ochrana údajů, jak by měla vypadat Eh, to, že chráníme naše hodnoty, či jak tam chceme vnášet naše hodnoty a které to vlastně budou, které konkrétní. To jsou možná ty otázky, která tam možná ještě sama ještě vnesete. Pravděpodobně jste byla omezena tím omezeným rozsahem toho textu, takže jste tam nemohla vnést veškeré myšlenky. Ale musím říct, že mě tam chybí celá řada věcí. Mimo jiné také to, a Nikola to právě také tady za Serge přečetl, Chybí mi tam něco, co je velmi důležité pro náš výbor, a totiž služby v obecném ekonomickém zájmu a to, že je důležité, aby i nadále, tak jak je to zachopneno ve smlouvách o EU, aby tyto i nadále byly chráněny na velké na velice vysoké úrovni. Není to nějaká služba jako Není to, nejsou to prostě služby jen tak nějaké, jsou to speciální služby a je třeba je speciálně chránit a to mě v návrhu paní eh, zpravodajky chybí. Děkuji. Děkuji, Evelyn. Ještě nějaký další kolega by si chtěl říct slovo? Pokud ne, tak tady máme zástupce komise, který by eh, si snad chtěl vzít slovo. Děkuji, jsem z DG Trade. Děkuji eh, za podpůrná slova poslanců, eh, kteří vystoupili. A velmi stručně bych se dotkl některých věcí, které zazněly a také sdělení, které paní komisařka Malmström vydala v říjnu minulého roku šlo o reakci na eh, diskuzi o obchodu, šlo o to, aby to bylo političtější a eh, Diskutovalo se také v Evropském parlamentu. Hovořilo se o tom, že obchodní politika by měla podporovat pracovní místa a růst tam, eh, kde je to možné. Tady se také hovořilo o obchodu a vnitřním trhu, jak to souvisí globální dodavatelský řetězec, jak podporovat pracovní stav Evropské unii, jak to vše souvisí a to vše je podchyceno ve zprávě. Pak je tam druhá část sdělení, která se odráží také v dnešní rozpravě. Hovořilo se o hodnotách. My jsme se snažili politiku obchodní eh, strategie zahrnout eh, do rozpráv, do diskuzí, aby se zachytily aspekty environmentální, sociální, zdravotní a další důležité věci. Mám tři konkrétní připomínky. Jestli jsem tomu dobře porozuměl v diskuzi, tak eh, se tady někteří vyjadřovali k protekcionismu. My se vždy snažíme jasně rozlišovat mezi protekcionismem, což je Eh, něco, čemu se snažíme bránit v kontextu eh, G20 a eh, snažíme se bránit jakýmkoliv opatřením na světové úrovni, která by šla tímto směrem. A potom rozlišujeme pojem protecting, tedy chránit, kde mm, vlastně tedy chceme to vymezení velmi vyjasnit, chceme, aby to bylo respektováno a to i ve sdělení. Pak jsou tady dvě eh, další věci, které zazněly. Je tady myšlenka dialogu a významu eh, dialogu s občanskou společností. S tím souhlasíme a my se o to snažíme. Má to být součást té naší agendy, eh, kdy se snažíme naslouchat Eh, abychom se inspirovali pro naše vyjednávání o TTIP. Snažíme se do toho zapojovat občanskou společnost. Potom malé a střední podniky, ano, tomu také nasloucháme. Máme kapitolu o malých a středních podnicích v rámci TTIP a na této oblasti dobře spolupracujeme s generálním ředitelstvím pro růst a s dalšími částmi komise. Snažíme se všude možně podporovat malé a střední eh, podniky eh, a také to, aby toto bylo vnímáno všude ve světě. Eh, chce se Dita k tomu ještě vyjádřit? Máte slovo? Děkuji. Toto asi není, eh, jak se stá to nejatraktivnější téma. Možná, že jsme všichni unaveni po jednání z celého dne. Eh, chtěla bych eh, zareagovat na ty věci, které zmínili stínoví zpravodajové a Evelyn. Nejprve otázka větší mobility. Myslím si, že je velmi významná, je to zmíněno zde a e, zároveň pokud jde o obchodní dohodu, tak toto je pro ně možný budoucí problém. E, když e, vyváží věci, tak chtějí zaslat své zaměstnance do třetích zemích a mají tady problém s mobilitou. A to je důležitá věc. Je potřeba, abychom to řešili. Také jsme to samozřejmě zmiňovali, když jsme vyjednávali o tý, když jsme to řešili ve výboru Potom eh, pan Koferaty tady no Tady děkuji tomu, kdo mluvil za pana Koferatyho. Zouhlasím s tím, co tady bylo zmíněno, zejména na počátku, kde se, hovořilo, kde se hovořilo o globálních efektivních pravidlech eh, v rámci VTO, udržitelný obchod, eh, já se těším na pozměňovací návrhy v tomto ohledu, které posílí text, jak jsem již uvedla. Mým záměrem bylo zaměřit se zejména na klíčové věci v rámci působnosti výboru IMCO. A v tomto případě to trochu zabíhá do pravomocí jiných výborů a jinak s vámi naprosto souhlasím. To, co říkala Evelyn o ochraně spotřebitelů, já si myslím, že o té věci jsme opakovaně diskutovali když jsme vedli rozpravu o TTIP. Já doufám, že se mi podaří nalézt co nejvhodnější text, eh, který bude vlastně odpovídat tomu, na čem jsme se dohodli, když jsme mluvili o TTIP. Já bych samozřejmě nechtěla oslabit ochranu spotřebitelů v Evropě. Protekcionismus, o tom někteří z vás také hovořili. Velmi vítám to, co uvedla komise, protože uh, ano, je to dlouhodobá priorita Evropské unie. Na všech multilaterálních fórech chceme bojovat proti všem opatřením eh, protekcionistickým na třetích trzích, eh, takže na to se také zaměřuji v textu. Těším se na vaše písemné připomínky a na naši budoucí práci na této záležitosti. Děkuji. Eh, děkuji, paní zpravodajce. Máme závěrečnou lhůtu pro prosinací návrhy, je to 24. ve 12 hodin. A potom tady máme eh, diskuzi o poznacích návrzích 14. až 15. března a potom budeme hlasovat ve výboru IMKO 21. dubna. A eh, hlavní výbor bude hlasovat 23. a 24. května a plenární zasedání je naplánováno na červen. Děkujeme vám a e, tato schůze je tímto uzavřena. Pokud tady nemáte nic do bodu různé, zdá se, že ne, takže se opět sejdeme 14. E, března. Děkuji.